slova. Pan Kanders eh, tady zatím není, takže bude více času. Très bien. Euh, eh, dobře, začneme nejprve eh, vámi, protože zástupce rady v tuto chvíli má spoždění, takže máte slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, eh, Prezident eh, Juncker právě je na cestě eh, do Japonska a požádal mě, abych vás informoval o samitu, který bude řešit řadu důležitých priorit. Ekonomický kontext, Eh, ekonomické oživení pokračuje navzdory eh, obtížným podmínkám. Růst dosáhl 2% v loňském roce. V prvním čtvrtletí byl náš růst vyšší než ve Spojených státech amerických. Pokud jde o nezaměstnanost, ta je stále mm, příliš vysoká v některých členských státech, ale celkově eh, padla na pětileté minimum. Dnes je tady o 5 milionů pracovních míst více než v roce 2013. Důvěra se postupně vrací. Vidíme to jak u investic, tak u výdajů eh, spotřebitelů nebo půjček, ale musíme být eh, na pozoru, protože hlavní obchodní partneři, eh, jejich růst se zpomaluje. Například loni růst mimo Evropu byl vlastně nejpomalejší od roku 2009. Eh, na tomto základě s určitou nejistotou doufejme bude pokračovat eh, růst díky příležitostem, které si sami vytvoříme. Potřebujeme investice, strukturální reformy a také odpovědné veřejné finance. Musíme držet eh, náš kurz. Evropský parlament se hrál zásadní roli v celé strategii, protože vy jste umožnili spustit investiční platformu pro Evropu Během kratšího období než eh, jeden rok eh, jste spustili jednu miliardu eur pro investice a nabídli jste financování za lepších podmínek eh, pro více než 140 tisíc malých a středních podniků. A to přináší strukturální změnu. Například dnes evropské investice už nejsou dominovány eh, omezeným počtem eh, nákladných projektů. Naopak vidíme větší počet eh, místních, diverzifikovanějších, drobnějších projektů. Veřejné peníze mobilizují také investice ze strany soukromého sektoru. Vidíme větší interakci mezi Evropskou investiční bankou a místními institucemi. Takže stručně řečeno, konečně jsme svědky toho, eh, co jsme si přáli, aby nám trh začal přinášet, to znamená výsledky našich eh, eh, investic. Přinášíme nové energetivitu našim domovům, snižují se výdaje na energetiku, posiluje se uvěrování, investice rostou v porovnání s průměrem G7. Já doufám, že budeme mít také lepší zprávy, pokud jde o Řecko. Loni jsme se snažili, aby, Evro, aby Řecko mohlo zůstat v eurozóně a dnes jsou jeho výsledky lepší, než se očekávalo. Růst k růstu by se mělo Řecko vrátit ještě v letošním roce. Nezaměstnanost poklesla a dochází eh, k přebytku 0,7 HDP. Takže ozdravný program doufejme povede k dlouhodobému udržitelnému růstu. Dokázali jsme také zajistit eh, pro Řecko místo v eurozóně. Dokončili jsme revizi prvního programu pomoci a to potvrzuje naše závěry. Diskuze o snížení dluhové zátěže Řecka již eh, začaly, což eh, jenom dokládá naše snahu podpořit úsilí řeckých občanů. My věříme, že mezinárodní investoři se budou řídit naším příkladem. V rámci G7 Evropská unie bojovala vždy za globální ekonomiku, která by se řídila pravidly, která by byla transparentnější a která by byla spravedlivá. Jinými slovy, vždy jsme se snažili exportovat naše nejlepší postupy na eh, globální pódium a v tom budeme pokračovat také letos. Společně s partnery v G7 chceme prokázat, že globální obchod může fungovat pro všechny, nejenom pro každou jednotlivou zemi, ale pro každou součást naší společnosti. Víme, eh, že v krátkodobém hledisku globalizace přináší jak vítěze, tak prohrávající a toho zneužívají populisté po světě. Takže naším úkolem teď je nejenom eh, utvářet pravidla hry, ale také zajistit, eh, že jsou dodržována, ale rovněž vysvětlovat, že dlouhodobá prosperita je založena na změně otevřenosti. Během posledních let Evropská unie se snažila o větší transparentnost. Dosáhli jsme teď eh, dohody o daňových rozhodnutích a schválili jsme nový návrh, který se týká eh, informování eh, zpráv o jednotlivých zemích. Jinými slovy, každý musí nést svůj díl odpovědnosti a teď společně s partnery v G7 se chceme zajistit, aby to úsilí bylo celosvětové. Pokud naše členské státy um, zavedou centrální rejstřík pro takzvané skutečné vlastníky, tak to tež musí udělat i ostatní partneři. Ti, kteří se snaží vyhnout se svým povinnostem, by neměli mít místo na světě, kde by se mohli skrývat. Musíme tedy tvrději proti zemím, které nehrají podle pravidel, volný obchod musí být také spravedlivý. Mohu vás dnes ujistit o tom, že Evropská komise eh, stojí o silný obchodní systém, aby nikdo trh nepokřikoval. Evropská komise spustila eh, opatření na ochranu obchodu například v ocelářství. G7 eh, uvádí, že je potřeba nastavit měřitelné plány pro seškrtání nadbytečné kapacity. Mezinárodní monitoring musí zajistit to, že všichni dodržují pravidla. Nyní dovolte, abych se podíval na globální migrační krizi která bude také na programu jednání G7. Komise říkala od samého začátku, že pouze globální řešení budou v takovém případě fungovat a e, i tentokrát e, parlament e, pomáhá provádět globální komplexní strategii. Zachraňujeme životy, poskytujeme humanitární pomoc, posilujeme naše hranice, podporujeme země, které jsou pod tlakem, probíhá relokace těch, kteří potřebují mezinárodní ochranu a vracíme nelegální migranty do země původu a vytváříme také bezpečné prostředí pro žadatele o azyl mimo EU. V roce 2015 a 16 Evropská unie věnuje více než 10 miliard eur na zvládnutí této krize. Tato strategie nám dává určitý čas vydechnout a podívat se do budoucna. Společně s partnery v G7 musíme nyní vypracovat skutečně celosvětovou reakci najít zdroje a začít začít řešit skutečné příčiny migrace. Mezinárodní program přesídlení je naléhavý a nezbytný. Pouze tím, když dáme eh, azylantům možnost bezpečně žádat o azyl, nebudou riskovat eh, svůj život při cestě do Evropy. To je, myslím, nejlepší způsob, jak eh, narušit biznesový model převaděčů a jak obnovit důstojnost pro ty, kteří skutečně potřebují naši ochranu. A nyní na závěr dovolte, abych se zmínil o klimatu a energetice. Tento summit G7 je první po pařížské dohodě. Skutečná práce na modernizace naší ekonomiky a na tom, jakým způsobem vyrábíme a spotřebováváme. Budou potřeba nové pobídky napříč politikami. Naše nejlepší firmy pochopily tento signál a nyní se snaží měnit své podnikatelské modely, vytvářejí pracovní místa, eh, podporují nové eh, dovednosti, dovednosti a investice. Evropa musí být ambiciozní a zůstat eh, vůdcem v obnovitelných energiích. Tento sektor teď zaměstnává přes milion lidí a generuje 130 eh, miliard eur ročně. Evropské firmy dnes drží 40 veškerých patentů v obnovitelných technologiích ale zůstávají i velké překážky. V roce 2013 dotace na fosilní paliva představovaly po světě 500 miliard eur. To je obrovská částka, která byla vynaložena velice špatným způsobem. G7 přislíbila odbourat tyto dotace do roku 2025. Pak musíme zatlačit na G20, eh, aby udělala to tež. A eh, paní předsedkyně, jak se blíží eh, japonský summit, je potřeba zesílit politickou koordinaci globálně zpomalující globální ekonomika, uprchlická krize, toto jsou věci, kde musí G7 prokázat vedení. Jako Evropská unie budeme prosazovat potřeby globální ekonomiky, která funguje podle jasných pravidel která je založena na otevřené společnosti. Eh, v dnešním nejistém světě Naše příspěvek je, myslím, eh, o to důležitější. Děkuji. Děkuji. Nyní eh, ve jménu skupin nejprve pan Rangel za EPP. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat panu, eh, nebo pozdravit pana Timmermance. A chtěl bych říci, že program G7 je samozřejmě velice nabitý, velmi rozsáhlý. A vy jste tady se dotkl všech témat. Já sám bych se zaměřil na čtyři. Jednak investice. Evropská unie tady musí vyvinout určité úsilí. Junckerův plán sám o sobě nestačí. nejvýznamnější ekonomiky eh, jsou zastoupeny Francie, Spojené království, Německo, Itálie, ale eh, tyto ekonomiky samozřejmě musí vyvinout eh, určité úsilí. Je tady možnost vydat kvalitní investice, které by mohly mít pákový efekt pro evropské hospodářství i celosvětové hospodářství. Je důležité, aby země ke sedmičky vynaložili investice, aby se na to zaměřili. Druhá věc, která se týká nás všech v Evropské unii, je eh, otázka fiskální, otázka daňových rájů, kde G7 nese velký díl zodpovědnosti. Je potřeba, aby se tyto země také zapojily eh, do migrační eh, krize, například Kanada, Japonsko a další. A závěrem virus Zika. Hodně se hovořilo o ebole, ale Zika přichází do Evropy, na jih Evropy a je velice důležité, aby ke sedmička eh, zmínila i tento problém. Máte modrý, modrou kartu, eh, pan Zany? Eh, půl minuty. Děkuji. Vážený kolego, vy jste hovořil o tom, že bychom se měli zaměřit na hospodářské otázky, ale e, tato událost je mimořádnou příležitostí a Evropa by měla ostatním hráčům objasnit, že tentokrát Evropa potřebuje solidaritu, protože ostatní hráči si myslí, že migrace je čistě evropský problém a že to je pouze v naší zodpovědnosti. Myslíte si, že je možné tam diskutovat o solidaritě v této souvislosti na setkání G7? Děkuji za tuto otázku. Ano, já jsem to zmínil pokud jde o ekonomický rozvoj, uvedl jsem, že nejrozvinutější země styční povinnosti jsou tady země, které mohou eh, pomáhat eh, pákovému efektu ve prospěch jiných zemí. A pokud jde o uprchlickou otázku, tak samozřejmě Evropa nesmí řešit tuto výzvu sama o sobě. Ona již toho dělá opravdu mnoho a ostatní země by ji měly podpořit. Ty země, které mají velkou ekonomickou sílu na světové úrovni, protože oni se musí také chopit svého dílu zodpovědnosti. Paní Moska, sociální demokraté. Mai come in questo momento storico la cooperazione globale deve essere rafforzata. Ehm, zahujeme historického okamžiku. Ehm, ehm, teď se musí posílit spolupráce a musíme nově odpovídat na eh, globalizaci eh, Eh, která nepřináší jenom výhody. To je odpověď těm, kteří se pokoušejí eh, tady eh, vyprofitovat kapitálu. Agenda v Japonsku je velice žádostivá a doufáme, že i závěry budou takovéto. Zahraniční politika, klimatické změny a trvalý vývoj. Ústředním bodem je globální obchod. Tady potřebujeme nový krok předu. Izolacionistické proudy by měly být utlomeny a měla by pravidla platit pro pro všechny. Jenom když budeme všichni dodržovat taková pravidla, eh, tak eh, bude fungovat mezinárodní spolupráce a proto eh, potřebujeme koherentnost mm, mm, mm, pro naše usnesení. Potřebujeme koherentní vztahy s Čínou, to je náš podstatný partner, ale zároveň musí být také účastníkem, když budeme definovat trvale udržitelný a obchod tržně hospodářský status, statut Číny je důležité a také výroba v ocelářském sektoru a společný přístup k trhu. S, chtěli bychom ještě zdůraznit s uspokojením, že i rovnost genderová by měla být zapracována do agendy. Jde tady o uschopnění a zodpovědnost, kterou mají nést ženy a to by měly být rovněž návrhy, které budou předloženy. Děkuji. Pan Henkel, EKR, 30. Herr Ne. Pane místo předsedo, úplně nahoře na agendě G7 je světová ekonomika a myslím si, že právě a má to následující důvody. Za prvé, světová ekonomika dnes už daleka neroste tak rychle jako dříve a e, tím hlavně budou trpět země třetího světa. Za druhé, nejdůležitějším hybnou silou světové ekonomiky eh, je mezinárodní světový obchod, eh, který začíná eh, kolísat. A za třetí, regiony, které budou zastoupeny na summitu tady eurozóna na, tyto, na tu situaci musí reagovat. Proto si dovolím pánům předsedům Toskovi a Junkrům dám pár, dát pár rad na cestu Japonska. Za prvé, prosím, zasaďte se za nový start Eh, ve světovém obchodě. Heslo, eh, eh, hesly jsou tady TTIP, CETA a PPP. PPP. Globalizace není jenom ekonomickým fenoménem. Nepřináší pouze zboží, služby, které procházejí světem, ale přináší sebou myšlenky jako demokracie a lidská práva. Za druhé, postavte se onomu sladkému jedu Um, um, možné um, konkurence a budete se jistě ptát, proč eurozóna pokulhává už celá léta. Odpověď najdete v takzvaném uh, měně one size fits for all. Měny musí odpovídat eh, eh, ekonomické realitě. Musíme přestat s tím, že budeme ekonomické eh, finanční kultury zemí podřazovat. Děkuji. Modrá karta tady je pro vás. Přijmete ji, prosím. Přijmete modrou kartičku od pana Kasparyho? Ehm, vážený pane Henkle, vy jste eh, se zmiňoval eh, o eh, údajně poklesávající a pokulhávající eurozóně. Souhlasíte s tím, že tato ehm, pokulhávající eurozóna v první čtvrtí tohoto letu vygenerovala větší růst než možná tak vitální eh, Spojené státy americké. Bylo by možná užitečné, kdybyste revidoval svůj názor na eurozónu. Eh, Pokud, mělo by dobré, kdybyste vzal realitu eh, v úvahu. Ano, děkuji za informaci. Mm, co se týče pozorování reality, k tomu patří pravda a pravdu nemůžete poměřovat podle výsledků 90 dní. Eh, moje výpověď se vztahuje k období 10 let a ostatně také k oficiálním prognozám OECD eh, a ty jasně ukazují, že v tomto roce eurozóna eh, pokulhávala za Spojenými státy za zbytkem světa a ostatně také za všemi těmi zeměmi v Evropské unii, které nemají euro. Merci. Nous passons Monsieur Telička pour les... pan Telička na dvě a půl minuty. Uh, Paní předsedkyně, pane místopředsedo, nejprve bych chtěl říci, že nizozemské předsednictví zjevně nepřikládá velký význam summitu G7. Ale jsem rád, že komise ano, a také se eh, shoduji s řadou věcí, které jste zmínil, pane předsedo. Několik důležitých eh, bodů, které jsou relevantní pro program G7, kde může Evropská unie přispět eh, i v souvislosti se současnou krizí. Takže já jsem velice rád, že jste toto vše, pane předsedo, zmínil. Také s vámi souhlasím, pokud jde o investice, strukturální reformy a zdravé finance. Rovněž pokud jde o pokřiko, pokřivování eh, trhu a to, že, co musí udělat Evropa v této souvislosti, ale je potřeba také používat slova důvěra, důvěra na trhu, ale já bych použil toto slovo i v jiném kontextu, v rámci G7. Myslím si, že skutečnost je nyní taková, že od posledních eh, summitů G7 už eh, není co příliš oslavovat G7 pro mě zůstává důležitým fórem a myslím si, že může být také velice úspěšné, ale jsou tady mm, proto zcela nezbytné eh, složky. Je potřeba identifikovat problémy, vy jste některé zmínil a ona jich je celá řada. Pak je potřeba dospět k určitému konsenzu, pokud nepřímo jednomyslnosti, což znamená um, že se situace komplikuje a dostávám se k třetímu klíčovému prvku, což je pro Evropu zároveň příležitost. Nejde o konkrétní záležitosti, ale obecně o to, aby se Evropa chopila vedení, protože myslím si, že to, co G7 v posledních letech chybí, je právě vedení a výsledky jednání G7 odpovídají realitě. Když se podíváte na současný program, je plný, nabitý relevantní, ale dopředu víme, že bude velice obtížné shodnout se na růstové strategii. Ministři se na tom určitě neschodnou. Já doufám, že summit G7 si povede lépe, ale myslím si, že ohledně některých bodů budeme mít problém dosáhnout konsenzu, takže doufám, že předseda Tusk a Juncker projeví potřebné vedení a nebudou pouze zmiňovat to, na co můžeme být eh, pišní, ale že skutečně se chopí eh, vedení, protože přesně to eh, veřejnost očekává. Od pana Fronzuliky je tady na vás, pane Teličko, modrá karta. Přijímáte ji, pane Fronzuliko, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážený kolego. Víte, že klimatické Eh, změny tady jsou a představují velké nebezpečí pro naši eh, budoucnost. To se týká také migrace, eh, zejména ze subsaharské oblasti. Evropští lídři, Evropská rada, ti by měli se chopit vedení na G7 v této věci. Vy tady hovoříte o důvěře a Tady by šéfové eh, států G7 by měli co nejrychleji ratifikovat pařížskou umluvu, tak aby šli příkladem pro ostatní země. Děkuji. Eh, ano, já jsem tady hovořil o leadershipu a to myslím celkově. Samozřejmě všechny ty věci, které jsou na programu, jsou velmi důležité a to také znamená, že budeme schopni dohodnout se na všech těchto otázkách. Leadership nemusí nutně znamenat, eh, že eh, za všech podmínkách budeme někde v čele, zatímco zbytek světa pokulhává. Klimatické změny ty jsou samozřejmě důležité, ale potřebujeme, aby globálně tady bylo úsilí, aby všichni se snažili svým dílem přispět. Děkuji. Slovo má paní González Peněz, jedna minuta GUE. Gracias, presidenta. Děkuji, Paní předsedkyně, dámy a pánové, chci se s vámi podělit o naši obavu, pokud jde o postoj Evropské unie, eh, co se týče ekonomické strategie pro boj eh, s rostoucí nejistotou eh, ve světové ekonomice. Je potřeba využít těchto for, abychom ukončili celosvětové spekulace a aby se ukončily, eh, ukončila existence daňových rájů. Je tady obrovská ekonomická nejistota, která zasahuje celý svět a je to dopad nesociálních praktik, které podporuje také Evropská komise. Probíhá celosvětová investiční krize a trpí tím především občané, eh, kteří eh, doplácí na celosvětové finanční spekulace. Juncker a Tusk by měli být sebekritičtí, měli by hájit občany nejenom politiky, měli by hledat skutečná řešení, která od nich očekávají evropští eh, občané a nepouze mizérie a škrty spravedlivý obchod, pane místopředsedo, to je eh, obchod, který představuje v tuto chvíli pouze 1%, to není obchod pro většinu. Pour une minute 30, monsieur... Na minutu 30 pan Giegold jménem Zelených. Eh, paní předsedkyně, pane komisaři Timmermansi, mám eh, dvě věci. Před rokem na G7 se velmi hovořilo o dekarbonizaci a padl zde velký slib, že se postaráme o to, aby světové hospodářství bylo klimaticky šetrné, že se zároveň eh, nastaví hospodářský růst a ty země, eh, které se nyní opět sejdou, nadále investují velké částky do uhlí, plynu, ropy. Kritizoval jste, eh, že dotace, které jsou škodlivé, pokračují, škodlivé pro klima. A co my děláme v Evropě? Je tady nějaký návrh, který by Eh, tyto dotace, které škodí životnímu prostředí, ukončil. Já v evropském semestru vidím, že návrhy k ekologické finanční politice byly seškrtány, nebyly posíleny. Eh, takže buďte sami odvážní v této oblasti. G7 by měla realizovat to, co předeslala. Druhá věc. Před dvěmi měsíci parlament schválil zprávu Goulart, aby eh, byly vyžádány silnější pravidla proti střetu zájmu, aby byla větší zodpovědnost a aby byly transparentnější globální instituce. Pane Timmermansi, jak to je s návrhy, které jsme tam předložili? Vnesete je na jednání G7, jak to G7 bude realizovat a jak Evropská komise ve své práci na G7 um, bude zacházet s těmito návrhy? Zajímá mě velice vaše odpověď. Pan Oflin, EFDD, dvě minuty. Uh, Děkuji. Smutnou pravdou je to, že Evropská komise eh, bude vyloučena na samitu G7 ze smysluplných eh, aktivit, což je další podnět pro Brity, aby opustili EU. Eh, pan Timmermans, Tusk a Juncker, jejich úsilí bude kontraproduktivní a připomene to voličům eurozóny ekonomická selhání. Musí to být velmi trapné pro zástupce EU vystoupit na samitu G7 s dalšími výmluvami za ekonomické selhání. Tentokrát podle vlastních eh, údajů komise navzdory eh, příznivějšímu globálnímu prostředí obnova Evropské eh, unie není zářným příkladem. Ekonomika by měla růst v příštím roce, ale nerovnoměrným způsobem. Investice jsou stále nízké ve srovnání s obdobím před krizí, dochází eh, ke, ke smršťování. Já bych chtěl také připomenout, že krize tady proběhla už v roce 2008 stále plně nenastala obnova a ozdravení, ať už jde o e, zaměstnanost či jiné oblasti. Toto e, jsou e, fakta. Takže jak se praví v britské komedii, příštím roce touto dobou bychom mohli být milionáři, ale s eurem se nám to nepodaří, protože to je to je měna pro lůzry a v globálním prostředí potřebujeme něco jiného. Nechceme, aby nás e, evropské hospodářství stahovalo e, ke dnu jako koule u nohy. Takže e, předpokládám, že se vystoupí s dalšími výmluvami. Postavte se realitě. Evropa zabíjí váš růst. Pan Le Breton, minuta 30 ENF. Děkuji, paní předsedkyně historickou lstí se stalo, že Evropská unie e, bude dalším účastníkem G7, i když by tam mělo být jenom sedm zemí. Pan Juncker nás tam e, bude 26. E, a 27. května respekt, res, zastupovat. A mají se tam řešit tři problémy, o jejich řešení pochybuji. Ekonomika, Eh, ultraliberalismus eh, je i nadále neštěstím Evropanů. Eh, vyjednávání TAFTA já si myslím, že to bude opět selhání, protože tady se nenaslouchá veřejnému mínění. Pokud je o zahraniční politiku, tak tady bez pochyby bude kritizováno eh, Rusko, i když Rusko je objektivně naším největším spojencem v boji eh, proti islámskému státu a proti terorismu. Pokud jde o migrační krizi, tak eh, to asi utvrdí G7 v chybování. Eh, dlouhodobé eh, řešení, eh, to znamená podpora hospodářství a vzdělávání těch zemí, které, které to potřebují, to se tam neděje. A pak summit v Istanbulu, tam šéfové G7 nebyli a rada dnes ani nemá svého zástupce v Evropském parlamentu. Pane Lebreton, já jsem již uh, zmiňovala, že pan Kenders má bohužel spoštění, ale že by se měl uh, dostavit. Uh, je tady uh, modrá karta pana Džambaskyho. Souhlasíte s tou modrou kartou? Pane Džambasky, máte slovo. Děkuji. Pane Lebretone, finanční lídři ke sedmičky přijali akční plán aby zabránili financování terorismu. Myslíte si, že G7 eh, je zastaralou strukturou, která nereprezentuje dostatečně eh, současnou eh, situaci, roste moc Číny a Indie. Myslíte si, že to, co se děje, je dostačující? Pan Lebreton. Děkuji za tuto otázku, která je velice zajímavá. Já si myslím, že G7 je zajímavým nástrojem mimo e, jiné nástroje pro řešení mezinárodních problémů. A pokud jde o výměnu informací, tak výměna informací je samozřejmě důležitá v mnoha oblastech, například v boji proti terorismu. Já e, zastupuji politickou skupinu, e, která usiluje o spolupráci mezi suverénními státy, takže tento typ výměny informací informaci, tato výměna informací je přijatelná, pokud to ovšem, eh, pokud se to nechopí pouze Evropská komise. Eh, další řečník, jedna minuta. Děkuji. Měli bychom být rádi, že na agendě G7 máme otázku uprchlické krize a předseda eh, komise eh, eh, ve svém prohlášení potrhl skutečnost, že toto je globální úkol, se kterým se musíme vyrovnat. Ano, je tomu tak, to řekl správně, ale co myslíme úkolem? Mluvíme tady o Eh, finančním břemenu, které eh, Evropská unie musí nést, hm, ale eh, naši globální partneři k tomu také přispívají. Toto je důležitá zodpovědnost, hm, zvláště i ve Spojených hm, státech. Tady se exportuje demokracie. To je to, co vedlo k vzniku arabského jara a to vedlo také k celé krizi uprchlické. Takže velká zodpovědnost je také na břemenech Spojených eh, států eh, a Spojené státy by měly a mohou něco udělat v arabských státech eh, tak, aby tito lidé chodili nejen do, Euro, do Evropy, ale i do jiných směrů. Pan Kaspary má minutu, minutu a půl. Mikrofon nemá řečník. 5 milionů pracovních míst víc než v roce 2013 máme dnes v Evropské unii a mnohé z toho vznikly díky globalizaci. Na druhé straně však teď máme 100 tisíce lidí ve hospodářské oblasti, také kvůli globalizaci, kteří byli ztratili místo. To znamená, využijte samitu tak, aby byla snížena rizika a zvýšeny šance, tak abychom do budoucna měli pozitivní atmosféru a přístup k globalizaci v Evropské unii. Proč? Vezměme si příklad Číny. V současné době je tady jedna miliarda obchodního objemu obchodu denně eh, mezi EU a Čínou. To je obrovský trh na straně jedné pro nás a na straně druhé je to důležitý dodavatel zboží a eh, produktů pro naši stranu. Ale eh, kvůli Číně nám také vznikla spousta pracovních míst, to ano, ale na straně druhé je tu mnoho zaměstnanců, kteří mají obavy, jestli se ta druhá strana bude držet pravidel, jestli všechno nezničí neférovými obchodními praktikami, jako řekla při vývoje Botswana solárních nebuněk a nebo ocelářské oblasti. Jak budeme utvářet naše vztahy k Číně a ostatním důležitým partnerům? A proto má prozba. Využijte příležitosti eh, summitu G7 a mluvte s mezinárodními partnery o pravidlech globalizace, jak mají být utvářena tak, abychom mohli i nadále vytvářet nové pracovní příležitosti a abychom měli méně obav v Evropě. A poslední věc. Přeji si, na jedné straně, abychom měli otevřené trhy. Ale přeji si, abychom do budoucna eh, měli průmyslová pracovní místa v Evropě. A proto eh, mějte dále radost, pane místopředsedo, eh, z toho, že tady ze starých ocelářských míst vznikají nové kanceláře. Ale průmysl v Evropě by měl také přežít a nová průmyslová pracovní místa v Evropě by měla vzniknout také. Děkuji. Pan Tank, minuta 30. Dank u wel, voorzitter. Uh, begin deze maand paní předsedkyně. Eh, začátkem měsíce japonský eh, premiér eh, na cestě po Evropě, aby se připravil tento eh, summit a to, bylo, to přineslo poselství evropským kolegům. Státy musí dělat více proto, aby se ekonomika opět dostala do pohybu více, než tomu bylo kdy dříve, protože Čína má ekonomické problémy a také ostatní nově se rozvíjející země stojí před problémy. Summit k 7 je platformou tomu, abychom tady mohli skoordinovat situaci spolupráci eh, v ekonomické oblasti. Eh, od chvíle, kdy prohlásil toto premiér, eh, toto nebylo ani tak překvapivé, že to řekl, chce prolomit onu deflační spirálu v Japonsku, ale není ani překvapením, když přijdeme s evropskou odpovědí. Evropské síly mocnosti zůstanou, hlavně pan Schäuble. Minulý týden se konal mm, summit G7 ministrů financí. Eh, pořád jde o strukturální reformy, ale japonský minister, premiér má pravdu, že toto ještě nestačí. Evropské státy musí udělat více pro to, aby eh, byla stimulována eh, poptávka, aby byly realizovány investice. Já se obávám, že summit G7 bude jenom místem, kde se, musí to být místem, kde se budou tyto problémy zvládat. Děkuji. Nyní pan Maria z zasedání G7 je dobrým místem pro řešení některých přetrvávajících problémů v celosvětovém eh, hospodářství, eh, zejména těch, které způsobila úsporná opatření. Nicméně G7 nemůže eh, vše řešit aniž by zohlednila země BRICS. Souvisí to s otázkami chudoby a se spravedlivějším rozdělováním celosvětového bohatství. Z tohoto důvodu si myslím, že G7, eh, pokud jde o mm, řecký dluh a nedávné rozhodnutí euroskopiny, eh, by se neměla eh, vracet ke starým záležitostem. Myslím si, že je potřeba uh, určitá míra uh, nadhledu a spíše se zaměřit na stimulaci růstu. Je třeba řešit uh, současnou situaci jiným způsobem než pouze škrty. Nyní na minutu pan Kusoper můj. Děkuji, paní předsedkyně. Jak Eh, vznikla G7 pro obhajobu určitých eh, zájmů, starých zájmů a vztahů. Zrodila se v bipolárním světě v 70. letech a já myslím, že um, těžko chápeme, co dělá v dnešním eh, světě. My jsme dnes ve světě multipolárním, ale BRICS, země BRICS zapojeny nejsou. Vy jste mluvil o celosvětovém hospodářství, o eh, já myslím, že musíme mluvit také o škodlivosti eh, globalizace a zmiňoval jste populistické síly, které chtějí skoncovat s demokracií, ale podívejte se eh, třeba na spravedlivý obchod. Co si eh, myslíte, že nám tady pomůže eh, TTIP, že pomůže v případě eh, vznikajících ekonomik, nebo že nám pomůže vyřešit migrace? Já obhajuji svět a nikoli v tento neoliberální přístup. Plenkovič. Pan Plenkovič? Děkuji. Paní předsedkyně, Evropské komisie uoči... Rád bych vřele eh, poděkoval panu Timmermansovi eh, za to, že tady eh, představil postoj Evropské komise před 42. summitem g 7 kde se vlastně hovořilo o společných stanoviscích v posledních letech. Většina ekonomických indexů v tuto chvíli eh, je eh, v dobré formě, i když to není tak dobré, jak bychom očekávali a jak bychom si přáli. A proto Evropský fond pro eh, investice je velice důležitý, měl by sloužit k dalšímu rozvoji členských států. Myslím si, že pokud jde o G7, vedle těch témat, které tady zmínil pan Timmermans, tedy eh, řešení pro eh, imigrační krizi a další témata, bychom se měli zaměřit také na to, jak bychom my mohli přispět k globálnímu řešení imigračních problémů, jak to propojit s globálními eh, otázkami. Máme tady například obchodní úmluvy, které by měly zohledňovat zájmy našich spotřebitelů, naše standardy eh, v oblasti veřejného zdraví. Velmi důležité je také zapracovat na další spolupráci v oblasti bezpečnosti a zahraniční politiky. Děkuji, paní Gill. Děkuji. Paní předsedkyně globální změny, před kterými eh, stojíme, eh, eh, jsou známy tomuto parlamentu terorismu, migrační krize, energie a klimatické změny. A stále ještě bojujeme s důsledky finanční krize, takže hlavním cílem pro summit G7 musí být tato témata. Žijeme ve vzájemně propojeném světě, který na sobě je závislý. Musíme nalézat řešení společně. G7 to jsou nejmocnější ekonomiky světa a tyto eh, se musí zabývat mírou nezaměstnanosti, před kterou stojíme. Musí eh, se tím zabývat tak, aby by se dále vytvářela pracovní místa, protože jenom společně budeme moci eh, se dostat výzvám, před kterými stojíme. A mm, je pravda, že toto setkání se bude mm, zabývat také výsledkem referenda Velké Británie o jejím členství v EU. Mnoho britských think tanků varovalo, že opuštění Evropské unie by znamenalo, že by se rozšířila e, úsporná opatření do dvou let, tak aby se dosáhlo e, přebytku. Toto je jasný signál. Budeme-li se chtít tomuto vyhnout na globální úrovni, e, tak budeme chtít, aby Velká Británie zůstala ve Velké Británii. Jak řekl Gordon Brown, co se týče... Děkuji. Eh, Děkuji a slovo má paní Spinelli jedna minuta. Děkuji. Eh, ráda eh, bych se zaměřila na G7. Bylo by lepší, kdybychom se připravili s předstihem, než dodatečně abychom eh, hovořili raději o možnosti Brexitu a co by se udělalo. Eh, je potřeba eh, nebo tady je otázka také vojenského zastoupení USA na východní hranici. Pokud zvítězí Trump, tak dojde ke stažení zájmu USA z Evropy. Tady je potřeba o tom hovořit, je potřeba nalézt samostatnou eh, politiku, protože jinak ISIS ehm, mm, tím bude posílena. A pokud jde, a my tomu říkáme oprchlická krize, ale je tady zatím naše selhání. Děkuji, pan Koferaty, jedna minuta. Takže já chci zdůraznit dva body, které už jsou součástí velmi dlouhé agendy G7. Ale je tu jedna věc, která chybí. První záležitost boj s daňovými úniky. Návrh OECD nestačí. A pokud jde o bilaterální vztahy a také v kontextu multilaterálních vztahů, musíme jít dál. To znamená, musíme mít řešení, která budou mít více závaznou povahu, budou transparentnější, a budou také zavádět seznamy, seznamy zemí. E, me, pokud je o mezinárodní dohody, tak je tu nedostatek transparentnosti. Často e, jsme bezmocní při těch vyjednáváních, zvláště pokud jde o sociální, environmentální standardy a ochranu um, spotřebitelů a dále otázka lidských práv ve vztahu k nadnárodním společnostem je důležité uplatňovat pravidla OSN, neboť příliš často eh, produkční řetězec naprosto likviduje lidská práva ve vztahu k jedincům i dětem. Myslím, že tohle není přijatelné. Pan Asis na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, místo předsedkyně komise, já bych také se chtěl odkázat na otázku mezinárodního obchodu. Musíme vylepšit politické mezinárodní prostředí takovým způsobem, abychom se vyhli tomu, eh, že ten nacionalismus, který se rozšiřuje ve vysoké míře, jako eh, určitý virus protekcionistický v rámci mezinárodního obchodu, ale proto je zapotřebí velkého úsilí, velkých mezinárodních potencí, včetně Evropské unie, aby se vytvořilo příznivé prostředí obrácené vůči kvalitnímu obchodování se správnými podmínkami fiskální oblasti, jako vyhýbání se eh, placení daní a daňovým únikům a podobně, protože v opačném případě to bude mít tragické dopady. Druhou věc, kterou chci zmínit, je potřeba otázky eh, uprchlíků a to na celosvětové úrovni. Evropská unie se snažila někdy lépe, někdy méně vyřešit tu otázku, ale musíme najít určitou schopnost vytvořit takovou celosvětovou obavu, aby se tato situace vyřešila. A toto je dobrá příležitost pro to, aby toto téma se stanovilo na celosvětovou agendu. Děkuji a nyní přecházíme k části Catch the Eye. Máme tu dva kolegy, Paní Grapíny, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste tady udělal jakousi syntézu eh, bodů, které budou ležet do eh, budoucna eh, na komisi na srdci. A trochu jsem byla překvapena, jak jste se vyjádřil těch 400 miliard Eh, které se byly vydány na snížení eh, emisí a co se s nimi stalo. Jakou budeme mít eh, garanci, že se to nestane do budoucnosti? Teď tady byly ty informace o případu Panama, jaká je prevence, aby se to nestalo znovu? Jistě, že e, obchod musí být svobodný, ale musí být také spravedlivý. Máme k tomu všechny záruky? Já si myslím, že ne. A pane komisaři, myslím si, že musíte najít e, skutečně zacílená opatření na harmonizaci standardů při uzavírání e, různých dohod s Kanadou, Amerikou nebo Čínou. Evropa musí být inteligentním způsobem e, znovu industrializována. A ekonomika se musí rozvíjet podle pravidel. Pravidel, e, které jsou spravedlivé, jinak k čemu to bude. Děkuji a slovo má pan Kjučuk. Благодаря, господин председател, уважаеми господин Тимерманс, уважаеми колеги. Среща на върха на Г... Děkuji vám, pane e, komisaři. Summit G7 v Japonsku tam ukazuje, že jsme v období velkých výzev pro eh, celý svět, eh, krize měn, teroristické hrozby, klimatické změny a různé mezikonfesní a mezináboženské konflikty. Tohle všechno se bude muset eh, vyřešit prostřednictvím mezinárodní spolupráce a musíme k tomu přijmout konkrétní závazky. Summit eh, G7 byl v tomto směru velmi důležitý. Musíme klást důraz na migrační krizi, terorismus, eh, svobodný volný obchod a veškeré závazky v oblasti humanitární pomoci musí rovněž být splněny. Evropská unie musí rovněž zdůrazňovat posilování mezinárodní spolupráce v oblasti daňových úniků a podvodů. Evropská unie musí být připravena splnit své závazky, pokud je přijme. Pane místopředsedo Timmermans, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Několik připomínek já musím říct panu Gigoldovi. On položil dvě specifické otázky na mě. Tu první musím zodpovědět písemně. Co se týče expertních skupin a střetů zájmu, tak jsme měli dlouhou diskusi s parlamentem a Denis de Jong a dalšími kolegy. Ta zpráva bude um, do konce tohoto měsíce. Obecně chci říci, že čelíme skutečně obrovským globálním ekonomickým výzvám. Ale tím, že e, budeme stavět zdi, tak se z této situace nedostaneme. Ti všichni, co říkají, že bychom se měli rozejít s neoliberálními politikami, Eh, tak mají pravdu, ale nevím, eh, zda vědí, eh, co mají, mají na mysli. Globálně obchod bude nutný pro inovace a růst v Evropě. Když se podíváme na naši demografickou situaci, pokud zůstaneme tam, kde jsme, pak to nejlepší, co je možné, je, že budeme bránit to, co máme, což prostě znamená, že mm, zpomalíme ten pokles, takže pokud chcete využít příležitosti globálního rozvoje, tak eh, musíme mít globální ekonomiku, musíme přijmout digitální jednotný trh, energetickou unii, musíme zajistit, aby ekonomika byla uh, cirkulární, kruhová. A proto je nutné přijmout nezbytné kroky, abychom vytvořili dostatečný růst, který bude udržitelný, který nebude pustošit zemi, ale eh, chránit přírodní zdroje a který nám umožní sociální prostředí, které si přeje většina Evropanů. Eh, proto potřebujeme růst vzhledem k demografickým výzvám, které máme. A to komise bude obhajovat na G7, abychom využili globálního obchodu a příležitostí, které nabízí, aniž bychom byli naivní eh, před zneužíváním některých prvků mm, obchodování, když není fair play. No to v podstatě jde. Souhlasím se všemi, co řekli, že potřebujeme věnovat větší pozornost implementaci pařížských dohod Mm, když tady potřebujeme udržitelnou ekonomiku, musíme zajistit zpomalení globálního oteplování, abychom udělali, co jsme slíbili v Paříži. Proto jsou nutná konkrétní opatření, které je třeba projednat na G7. Na závěr chci zdůraznit, že migrační a uprchlická krize zůstane. To není něco, co skončí. Pokud Eh, dojde konečně ke konci války v Syrii. Podívejme se na obrovské demografické tlaky z Afriky a odjenut. Je v našem zájmu, abychom vytvářeli udržitelný růst v našem sousedství. A tady mám na mysli širší sousedství, včetně eh, Afriky. A G7 by mělo mluvit i o tom. To je o migraci, to je o příležitostech, je to o slušné nevládě právního státu. Všechno toto se stává globálním faktorem pro, rozhodují, pro základní rozhodující pro, rozhodnutí pro Evropu. Zda chceme exportovat stabilitu a prosperitu, anebo čekat, až importujeme nestabilitu a bídu od jinut. To, je, to by měl být postoj Evropské unie v rámci G7. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. A nyní pan minister Kunders, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych se nejprve omluvil za to, že jsem přišel později na tuto důležitou diskusi. Už jsem se omluvil panu Taličkovi, panu Lebretonovi a dalším kolegům. Měli jsme velký střed zájmu, opravdu, protože tady byla návštěva naš jeho veličenstva, ale my jsme si poznamenali všechny vaše komentáře, mm, všechno, co jste uvedli v té rozpravě. Lídři G7 budou projednávat různá globální témata, kde může G7 tedy eh, sloužit jako vedení. Jak víme, ty výzvy jsou navzájem propojené, proto je důležité využít te, tohoto důležitého setkání. Máme zájem o to, abychom byli na G7, protože naše vnitřní a vnější bezpečnost je propojená. Otázky migrace a terorismu mluví sami za sebe. Musíme přistupovat k těm výzvám komplexně, společně s kolegy z G7. Dovolte, abych začal tím, co je tedy vysoko na naší agendě, to je uprchlická krize, jsou to nejurgentnější výzvy, kterým čelíme. To není jenom otázka Unie a sousedních zemí. E, EU si přeje, aby se to diskutovalo v Japonsku na G7, protože na nás to dopadá, i na zbytek světa to dopadne. To vnímáme jako globální výzvu, potřebujeme globální reakci a proto Evropa chce zajistit, aby se tomuto dostalo mm, pozornosti na globální úrovni. G7 není implementační agentura, ale může sloužit jako eh, poskytovat určité vedení. A naše finanční pomoc a naše akce budou efektivnější, pokud budou integrovány do globálního úsilí o řešení migračních problémů a podpory míru a bezpečnosti, na mysli otázky jako Sýrie a obecně celý střední východ. Řízení migrace není tedy jenom evropská, ale globální odpovědnost vyžaduje kolektivní řešení při respektování závazků mezinárodního práva. G7 by mělo Eh, vyžadovat globální řešení. Je to privilegované fórum nejenom k diskusi, ale také k uzavírání partnerství a kolektivních iniciativ k spravedlivějšímu eh, sdílení těchto břemen. Globální ekonomika, neustále se říká, že globální oživění není dostatečně rychlé, že není eh, dostatek pracovních míst, že hrozí pokles a proto je vhodná chvíle, aby lídři eh, ukázali, že zajištění vyváženého inkluzivního růstu je no, zůstává prioritou, že musíme uklidit doma samozřejmě, ale je to také kolektivní odpovědnost. Eh, my jsme, eh, různí partneři G7 se již poučili, izolovaně monetární a fiskální politiky nepodpoří udržitelně ekonomiku. Kromě toho, vzhledem k pohybům na měnových trzích, to bude také vhodná chvíle potvrdit závazky kurzové a vyzvat všechny, aby se aby odolávali protekcionismu a nepřistupovali ke konkurenční devalvaci. Tady se musíme dostat, postavit do čela. K mezinárodnímu obchodu v roce 2015 Partneři G7 zdůraznil význam obchodu investic pro podporu růstu udržitelného rozvoje. Příští summit hraje důležitou roli pro posilování multilaterální obchodní agendy a tady je důležité, aby 13. 5. Rada potvrdila podporu návrhům komise, včetně strategickým cílům EU po, pro období po Nairobi. Důvěra veřejnosti ve mm, volný obchod klesla vzhledem ke zklamáním posledních let. Ehm, lidé se musí postavit opět za nás a musí být jasné, že výhody ehm, svobodné ekonomiky bez protekcionismu i význam multilaterálního, bilaterálního obchodu, investičních dohod pro růst a pracovní místa je důležité, abychom měli ehm, spravedlivější podmínky, řešili a e, vyřešení problému nadbytečné průmyslové kapacity by bylo součástí řešení. Měli bychom také reagovat na obavy veřejnosti. Když se podíváte historicky, tak sociální ochrana občanů vede k otevírání mezinárodní ekonomiky, ne naopak. Dámy a pánové, na závěr chci finalizovat dva problémy, Zdanění, to je další priorita G7. Panama Papers ukázali, jak je důležité eh, vytvořit globální daňové standardy. EU je v čele boje proti daňovým únikům, agresivnímu daňovému plánování. Transponovali jsme požadavky na výměnu informací, přijali čtvrtou eh, směrnici proti praní špinavých peněz a dnes rada formálně přijala po va- přijetí vašeho stanoviska čtvrtou revizi směrnice mezinárodní spolupráci, co se týče e, reportingu country by country pro nadnárodní eh, společnosti. Stra- e, také přijala závěry pro externí strategie efektivního zdanění, vyžaduje vytvoření černé listiny jurisdikcí, které nespolupracují a Eh, chce pracovat na, eh, obecně na směrnici proti eh, daňovým únikům. Je dobré projevit alespoň určitou ambicioznost v této oblasti. Boj proti terorismu bude prioritou pro summit. Ty ohavné teroristické útoky pokaždé, když dojde k přímému útoku na naši bezpečnost a na naše hodnoty, svobody, na způsobu života, my neustoupíme tváří v tvář těmto hrozbám. Od schůzky v minulém roce se sice teritorie, které kontroluje Daesh, eh, zmenšilo v Syrii v Iráku pod vojenským tlakem, ale hrozby pro Evropskou unii a partnery stouply. Stačí se podívat do novin, jak eh, hrozné útok, jakým hrozným útokům dochází eh, v různých částech světa, především na středním Míchově. Summit G7 bude příležitostí mm, posoudit tato opatření, jaké další kroky by mohlo G7 přijmout. Ehm, chceme přijmout akční plán boje proti násilnému extremismu. Dále eh, lídři budou diskutovat politickou situaci v Syrii, v Iráku, v Libii, také Ukrajinu. Je důležité, aby závazky dohody z Minska byly konečně implementovány a aby strany se plně angažovaly v tomto procesu. To jsou výzvy eh, pro G7 na několika frontách pro Evropskou unii. Proto je důležité, abychom rozšířili komunitu národů, které pragmaticky spolupracují na základě společných hodnot, jako právní stát a lidská práva, solidarita, podpora eh, mezinárodního řádu, který se bude řídit pravidly. To nás spojuje jako Evropany a také eh, jsou to hodnoty, kterým se řídíte vy v tomto parlamentu. Eh, Eh, já eh, velice spolehám na vaše doporučení politickým krokům na několika frontám a ještě jednou vám děkuji za dnešní diskusi. Já vám děkuji, pane ministře. Takže tím